Vážené kolegyně, vážení kolegové, znovu zahájíme plenární zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a příslušné schválené texty jsou k dispozici. Vidím, že se k tomuto nikdo v tuto chvíli nehlásí, takže je tímto můžeme považovat za přijaté, tedy zápis z včerejšího plenárního zasedání. Prvním bodem našeho odpoledního pořadu jednání je společná rozprava a ohledně jednoho z těch asi nejdůležitějších témat, které tu máme k projednání a